Yes, good afternoon. Um... Takže dobré odpoledne. První bod na pořadu jednání dnes odpoledne je diskuse a rozprava o udělení absolutoria za rok 2009 a všechny ty osta- všechna ta ostatní témata tam sloučíme dohromady. Máme tady jednoho zpravodaje, pana Eryho, takže mu předám rovnou slovo a potom přejdeme. Požádám pana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 Dobře, tady. Děkuji. Naštěstí, pokud jde o mne, tak mohu říci, že nemám moc k tomu, co dodat. V podstatě mám jenom dobré zprávy. V podstatě tady nemáme žádné problematické záležitosti. A ani účetní dvůr nemá žádné problémy, pokud jde o rozpočet ohledně těch jednotlivých institucí. Je tady jenom jeden obecný problém, který jsem naznačil, když jsem toto, eh, tuto zprávu vypracovával, a sice sociální výdaje, výdaje na sociální sféru. My děláme všechno proto, abychom měli finanční prostředky na tuto oblast a když se nám podaří je zas, zajistit, tak potom samotné instituce už je nevyužívají. Jinými slovy tedy ty prostředky, které jsou k dispozici, se nečerpají eh, v plném rozsahu. To znamená, že finanční prostředky, které my máme v této oblasti k dispozici na sociální věci a zaměstnanost, tak ty potom nejsou dostatečně čerpány, což potom nepomáhá, když se snažíme prosadit rozpočet na příští rok. To znamená, moje první poznámka. by byla k tomu, že 79 těchto prostředků bylo využito jenom. A je tady škoda, že jsme jich nevyužili 100 Bohužel také došlo k některým pochybením, která měla vliv na tuto skutečnost. A jak se říká ve zprávě, tak tato pochybení, ta chybovost se snížila z 54 na 36 to je tady chybovost. A k tomuto pozitivnímu trendu z velké míry tady přispěla komise, což musíme uznat. My bychom chtěli, aby komise urychlila tento program, aby, byla, aby se zajistilo, že rozhodnutí vzniklá z tohoto postupu mohou, že tady tyto finanční korekce budou mít skutečně nějaký dopad. Máme ještě nedokončený program EU 2020. Máme to ještě spoustu práce a důležité je, aby ty e, finanční prostředky ve fondech na sociální oblast byly skutečně využity proto, abychom mohli zvýšit počet pracovních míst. Jak o tom často hovoříme. protože Evropská unie má finanční prostředky na v podstatě velkou spoustu cílů, so, soudržnost, sociální soudržnost, společenskou soudržnost. Na to jsou k dispozici velké finanční prostředky. A proto naše priority musí být vysoké, musíme mít odvážné cíle a tady nám jde především tady o vytváření nových pracovních míst. Je tu ale tedy ten pozitivní trend, jak jsem naznačil, ke kterému přispěla komise a měl bych jednu žádost na účetní dvůr. A sice týkalo by se to výdajů v sociálním sektoru. jestli by mohli nám poskytnout nějakou zprávu o tom, jak to vypadá konkrétně v této oblasti. my bychom na základě té zprávy potom mohli rozhodnout, proč, tomu, proč došlo k tomu, že tady eh, nebyly ty prostředky využity stoprocentně. Takže toto je jenom konstruktivní kritika z mé strany a byl bych rád, kdybychom to tak chápali. Když se podíváme na ty jednotlivé instituce, tak tady máme třeba CDFOP, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, a tam je taková jedna obtíž, a sice 1 milion 600 tisíc eur operační náklady. A já myslím, že ten výroční postup bychom měli respektovat. A sice, že to všechno tady probíhá v ročních cyklech. a by se mohla zlepšit kontrolní, mohly zlepšit kontrolní eh, postupy, monitoring, ale to je asi vše, pokud jde tedy o fungování CDFOPu. Pokud jde o činnost s Norskem a Islandem, to nás také zajímá. Zajímalo by nás, jestli došlo k nějakým dalším dohodám, které budou uzavřeny, nějaké další smlouvy nebo něco takového, prostě co se děje v tomto směru a já jsem si vědom toho, nebo respektive myslím si, že tato instituce je si vědoma těch nedostatků, které tam jsou a bude dělat všechno pro to, aby se s nimi vypořádala. Dále, pokud jde o Dublinskou nadaci, tam ze začátku byly určité nedostatky a také neschoda, především pokud jde o prozatímní účty. A tam jsme eh, se velice snažili o nápravu těchto nedostatků. Postup pro politiku zaměstnanosti. A finanční ustanovení nebo myslím, že už se nám prostě v ty, mezi těmito dvěma oblastmi, zaměstnaností a financ, financováním, podařilo dosáhnout rovnováhy. Tam v podstatě už nemáme co kritizovat. Dále, pokud jde o agenturu pro bezpečnost a zdraví při práci, tam jsou k dispozici velké prostředky, 15-18 dokonce procent operačních nákladů 3,5 milionu eur, které nebudou k dispozici příští rok. A opět tam musíme lépe zapracovat ten princip každoročnosti a také plánování, sledování činností. I tam v této oblasti je určité množství problémů. Já myslím, že tady skutečně z této zprávy velmi jasně vidíme, jaká je finanční situace této agentury a že tady v podstatě jsou pravidla dodržována dále. Evropská agentura pro, nebo lépe řečeno, pardon, nadace odborného vzdělávání, tam ta závěrka nenaznačuje žádné problémy nebo nedodržení pravidel. A všechny finanční transakce tady jsou považovány za řádné, za to, že proběhly tady řádně a bez problémů. Došlo k určitému převedení eh, financí do příštího roku, což nevítáme. Účetní dvůr také měl připomínky k převodům. Nicméně nadace už se snaží lépe dohlížet na tyto převody financí. A v podstatě tady k tomu můžeme říct si jenom to, že vývoj jde správným směrem a že finanční pravidla tady musí být v, tém, v této oblasti také dodržována. Pokud jde o náklady na zprávu, eh, administrativu a eh, zaměstnance, tady personální náklady, to tam jsou také určité drobnější problémy, ale nic závažného. Takže souhrně bych mohl říci, že zde nedošlo k žádným závažným problémům. Finanční řízení se zdá, že probíhá správně. nedošlo tam k odhalení žádných závažných pochybení nebo úmyslných pochybení, takže obecně můžeme říci, že finanční zdroje, které byly k dispozici, byly vynaloženy rozumně, správně, což je důležité pro to, abychom získali příští rok stejné finance. Děkuji a teď dám eh, stručně eh, slovo řediteli eh, oddělení pro audity a kontroly, aby zodpověděl na některé ty připomínky pana Ryho. La se Paní předsedkyně, dámy a pánové, komise je ráda za příspěvky pana poslance a také za zprávu účetního dvora. To nejlepší zlepšení se neobjevuje pouze v počtu omylů, který je skutečně velmi nízký, ale je to statistické datum, které se může měnit. Ale každopádně je zapotřebí zohlednit všechny další prvky výroční zprávy, musí tam být transparentnost a jsme v kategorii A v té nejlepší a všechny indikátory také účetního dvora, které jsou v příloze zprávy, ukazují, že Evropský sociální fond funguje skutečně dobře v rodině politiky soudržnosti. To vůbec není jednoduché, protože řízení zpráva vůbec není jednoduchá. Kromě toho se na této zprávě podílí i členské státy a dochází tam komilům. Komise ví, že rozpočet nebyl zcela vyčerpán. Je to také i z technických důvodů, kdy kvůli hospodářské krizi byly zablokovány některé programy a to také částečně vysvětluje nedostatek čerpání. Ale je to také kvůli tomu, že komise je přísnější při svých kontrolách. My jsme tak reagovali na požadavek Evropského parlamentu v roce 2008, tak to byl složitý okamžik a Evropský parlament po nás chtěl přísný akční plán. My jsme ji poslechli. My jsme monitorovali tuto žádost, reagovali jsme na ní pozitivně a to také způsobilo určitá, určité prodlevy při čerpání pladeb. Ale Nyní už vše funguje, jak má a myslíme si, že během příštích období tak ty prodlevy nebudou tak velké, lhůty budou kratší a budeme moci kompenzovat eh, toto spoždění, které jsme měli. Köszönöm szépen, most kivételesen magyarul folytatnám. Eh, eh, Shadowként szeretném alap... Děkuji. Já budu hovořit maďarsky. Já jako stínová zpravodajka bych chtěla zdůraznit a potvrdit to, co právě řekl pan Šaba Eri, náš zpravodaj pro toto stanovisko. Byly tam velmi dobré a důležité připomínky od našeho zpravodaje a jediné, co bych ještě chtěla udělat, tak eh, chtěla bych dodat několik bodů. Pokud jde o obsah a pokud jde o nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Tam je velmi důležité, aby zpravodaj ve své práci vycházel ze závěru, které účetní dvůr měl ve svých zprávách. Takže je velmi důležité zohlednit to, co stalo ve zprávě účetního dvora. Pokud jde o to středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, tam také se shodujeme s jeho názorem a myslíme si, že je důležité, aby zpravodaj se ujistil, že tato nadace skutečně napravila svoje omily a že nyní funguje dobře. My budeme také předkládat pozměňovací návrh, ale to je takový detail a netýká se nejdůležitějšího z těch bodů, co tam jsou. Pokud jde o agenturu, která se zabývá bezpečností a zdravím při práci, tak my si rádi přečteme návrhy zpravodaje. Účetní dvůr to, co napsal ve své zprávě, tak si myslíme, že je to správné. Pokud agentura či nějaká nadace plně nevyčerpá finanční zdroje, které ji někdo poskytne, občas se to děje z dobrých důvodů. A nevždy to souvisí s fungováním eh, tohoto subjektu, nevždy je to jeho vinou. Může to být na základě úplně jiných prvků, takže pořádně musíme probrat ty důvody, kvůli kterým se tak děje. Takže my můžeme podpořit to, co nám předložil náš zpravodaj. A ještě jednou tedy opakuji, že předložíme pozměňovací návrh, ale bude to takový detail a jinak plně souhlasíme se vším, co zde bylo řečeno. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem přišla poněkud pozdě takže jsem neslyšela všechno, co Eh, říkal pan Ory, ale to, co jsem slyšela, to s tím souhlasím. Myslím si, že je důležité a on to také řekl ve všech těch jednotlivých stanoviscích, co se týče různých těch nadací a tak dále. Důležité je, že ty transakce, které jsou eh, obsaženy v závěrce za finanční rok 2009, že všechny tyto transakce jsou v zásadních věcech eh, řádné a zákonné a to je to podstatné z těch stanovisek. Jsou tady některé věci, které v těch jednotlivých nadacích mm, vedou k určitým připomínkám z mé strany a jedné či dvěma otázkám. Za prvé, mm, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Já jsem se dívala na ten předchozí rok 2008 i 2009 potom, zda ty poznámky jsou odlišné, zda ta nadace E, napravila to, co jí bylo doporučeno v roce 2009, z roku 2008 a nenašla jsem tam žádné anomálie. Jedna otázka, co se týče odpovědi ze samé té nadace. Tady bylo řečeno, že zavedla registr výjimek k prvnímu 7. 2010. To je bod 15 na, v těch e, odpovědích. E, zajímalo by mě, co to vlastně přesně znamená, co to je registr výjimek Potom nábor a platby v různých letech. Vím, že to bylo problém loni u této nadace konkrétní, ale tady byly zavedeny, zavedena taková opatření, která tomu již do budoucnosti zabrání nějakým nesrovnalostem, takže jsem spokojená s tou reakcí, ale zajímalo by mě vysvětlení toho registru. Další Absolutorium je Evropské centrum pro rozvoj eh, odborného vzdělávání. Eh, jejich reakce na eh, výhrady účetního dvora v roce květnu 2010 přijali plán, který bude takový, že od roku 2013 budou plně plnit eh, doporučení účetního dvora. Zajímá mě, proč je tam takový odklad, proč je to až 2013, co je problém. A jsem také ráda, že, byly, že bylo rozhodnuto, že jejich řídící orgán bude informován o všech transferech, nikoli od transferech pouze nad určitou prahovou hodnotu. Takže tady by mě zajímala ta prodleva, proč je to až do roku 2013, kdy ta opatření budou plně platná. A potom Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci. Tady to ani není otázka, vzhledem k jejich reakcím, ty jsou uspokojivé. A konečně Evropská nadace odborného vzdělávání Eh, v jejich reakci na doporučení účetního dvora odpověď číslo 13 v roce 2009 eh, rozpočet a jeho provádění byly eh, spožděny vytvářením právního základu a rezerva 2 milionů euro, která byla Eh, ta, co se stalo s tou rezervou 2 miliony euro, která, která jim byla parlamentem přidělena, proč to bylo nějakým způsobem pozastaveno, zpomaleno. Eh, ta nadace opět říká, že zavede přísnější interpretaci finančního nařízení, protože účetní dvůr to po nich požaduje. Děkuji panu Orimu za jeho uh, analýzu a možná jedno či dvě, pozměňovací, jeden či dva pozměňovací návrhy z mé strany budou následovat. Děkuji a dávám slovo panu Orimu, aby zareagoval na ty otázky a nebo zda chcete to učinit individuálně s těmi, s těmi jednotlivými členy, kteří otázky kladli. Pane Ory, prosím. Děkuji. Konkrétně bych chtěl srdečně poděkovat kolegům, kteří reagovali svými připomínkami a otázkami. Co je ten registr výjimek? Tady se omlouvám, nevím, co vlastně se tím myslí, co se co zatím je, takovými detaily jsem se neza, nezabýval tolik jako kolegyně Marian, ale určitě to prověřím a dám vám vědět, paní Harkin. Nemyslím si, že to je nějaká zásadní věc, zásadní problém. Druhá otázka. Proč tento proč to bylo odloženo až do roku 2013 a jak je to zdůvodněno. I toto je obtížné z mého pohledu zhodnotit, ale také se pokusím obstarat řádnou a důkladnou odpověď, zda to je nějaká, nějaký problém. Jsem budu potěšen případnými pozměňovacími návrhy. Domnívám se, že je důležité, abych v tomto okamžiku řekl, že tyto agentury či nadace za posledních několik e, let byly předmětem kritiky vzhledem k různým nedostatkům ve finanční správě. A oni slíbili, že tyto nedostatky napraví a že po eh, vyhodnocení kontroly auditory účetního dvora, tak se ukazuje pozitivní trend, že se věci zlepšují a myslím si, že bychom jim v tom měli nabídnout jakousi ochranou pomoc či ruku. Co se týče otázek eh, paní Harkin, a eh, dám jí vědět a to s tím, že zjistím, zda se jedná o nějaký problém, pokusím se odpovědět konkrétně. Jenom krátce, jestli mohu zareagovat, já si vzpomínám, že jednou tady ty nadace i byly a my jsme s nimi hovořili o tom účetnictví, ale ráda bych slyšeli, slyšela, ano, říká paní předsedkyně, slyšení bude v lednu s těmito agenturami. Pokud již nic dalšího k tomu nemáme, tak eh, říkám, že lhůta je 13. prosince, eh, přije, přijetí 1. Eh, února. Děkuji, pan, děkuji panu Orimu a přejdeme k dalšímu bodu. A to je úplně poslední bod na pořadu jednání Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020. A předám slovo zpravodajce paní Nadě Herš. Danke, Frau Vorsitzende. Um, ja. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva, která se týká odborného vzdělávání a celoživotního vzdělávání, spadá do strategie Evropa 2020. Chtěla bych říct, že práce se stínovými zpravodaji byla skvělá. Někteří z nich zde nejsou, ale poslali mi své připomínky, které byly velmi užitečné. odborné vzdělávání musí pro nás být ještě důležitější. Vždy o tom hovoříme, ale ne vždy tomu přikládáme žádný význam. Zvláště to podpoří strategii 2020, která po nás vyžaduje kvalifikovanější pracovní síly. Ne pouze pokud jde o vysokoškolské vzdělání, ale i pokud jde o to odborné vzdělání. Takže proto ta koncepce kvality je zde klíčová. Takže já bych chtěla o odborném vzdělání pohovořit. Myslím si, že je v celku jasné, že to první vzdělání by mělo poskytovat, řekněme, jakýsi základ, na kterém se dále budou moci znalosti budovat. Ve výboru pro kulturu a pro vzdělání se již hovořilo o kvalitě tohoto vzdělání, protože v některých členských státech ta kvalita není příliš dobrá. Mělo by být také zdůrazněno, že pokud je odborné vzdělání kvalitní, tak to je skutečně dobrá alternativa pro to vysokoškolské vzdělání ti, kteří si vyberou tuto cestu, tak by mohli mít v určitém okamžiku možnost zvolit také to vysokoškolské vzdělání. To znamená, že by to neměly být dvě oddělené cesty, ale třeba jako v Německu by tam měla být možnost přeskočit eh, z jedné možnosti na druhou. Dále bychom to chtěli také propojit s bojem proti nezaměstnanosti mládeže. Ta nezaměstnanost je skutečně velká mezi těmi, kteří přerušují svoje vzdělání zvláště. Takže ne jen tento problém je patrný u vysokoškoláků, ale i středoškoláků, ale i u těch, kteří svoje vzdělání nedokončí, takže možná by mohl být vytvořen pilotní projekt, aby byla zlepšena spolupráce na místní úrovni mezi mladými lidmi, školami, in, různými institucemi, abychom tak vytvořili síť pro spolupráci všech těchto subjektů a aby tak mladí lidé mohli využít příležitosti, protože oni mají obrovský potenciál. Možná, že ve škole se ten potenciál tak neprojevil, ale skutečně tam je. Pokud jde o celoživotní vzdělávání, tak um, musíme podívat na čísla vidíme, že od určitého věku má toto vzdělání stále menší dopad, ale je také důležité, protože zatím to bylo velmi monotematické to vzdělání, ale v současné době je důležité také moci změnit povolání odvětví. A ti, co vytvářejí pracovní místa, by to také měli Eh, zohlednit. My jsme vypracovali seznam s různými možnostmi celoživotního vzdělávání, aby tak zaměstnanci viděli, jakou mají hodnotu vlastně na tom pracovním trhu. Například, když máme nějakého člověka, který eh, neměl příliš velké vzdělání během deseti posledních let se školil během posledních deseti let například, tak by měl vědět, e, jakou má šanci na pracovním trhu, takže by měly být vytvořeny různé modely, jakým způsobem by se takový člověk mohl uplatnit na pracovním trhu. To by mohlo fungovat i online, aby z toho bylo patrné, kdy proběhlo poslední školení, v jaké oblasti a tak dále. A takovým způsobem by si i zaměstnanci uvědomili, že nestačí mít jenom to první vzdělání, že člověk se musí vzdělávat dlouhodobě. Dále, pokud jde o flexibilitu a mobilitu zde, je dobré, že byly posíleny ty modely toho prvního vzdělání pro mladé lidi a mladí lidé by mm, také měli, mm, měli mít možnost eh, vzdělávat se v jiných členských státech. Takže musíme posílit takovou mobilitu. Protože když člověk studoval v zahraničí určitou dobu, tak je možné, že počas se to bude chtít zopakovat. Takže je důležité, abychom rozvíjeli takové nástroje jako Europass například a aby to bylo takové známější. Europass to byl skvělý úspěch. Mladí lidé stále častěji využívají tohoto nástroje. Další bod, kterému by se členské státy měly více věnovat, tak to je uznávání kvalifikace v odborném vzdělání. To znamená, pokud někdo získá diplom v jednom členském státě a potom bude chtít pracovat v jiném, tak aby mu to bylo umožněno. Zde jsou ještě velké mezery a v budoucnu tyto mezery musí být překlenuty. musíme také brát zřetel na formální i neformální práci. Pokud jde o financování, Evropský sociální fond je důležitý příklad. Ale stejně tak, jako to například udělali i jiné členské státy, tak bychom mohli vytvořit jakési kupony, abychom mohli spolufinancovat celoživotní vzdělávání. To by byla dobrá příležitost pro to, aby tato skupina mohla celoživotně vzdělávat. Takže to jsou ty nejdůležitější body, kterým jsem se chtěla věnovat a doufám, že budeme mít ještě diskusy se stínovými zpravodaji, s ostatními poslanci a že dostaneme mnoho pozměňovacích návrhů, abychom mohli nadále pracovat na tomto důležitém tématu, aby odborné vzdělání a celoživotní vzdělání měli tu pozornost, kterou si zaslouží. Děkuji. Eh, köszönöm eh, szépen. Eh, sajnos úgy alakult, hogy az SND Shadow Rapporteur sem tud itt lenni, úgyhogy én szívesen... Děkuji. Paní Gonč hovoří. Bohužel stínový, náš stínový zpravodaj zde nemohl být přítomen, takže budu mluvit jeho jménem. Já bych chtěla poděkovat paní Hirsch za tuto zprávu. Myslím si, že se jedná o velice důležitou oblast. A to především, když se podíváme na to, kolik osob je propouštěno v současné době, jaké to má dopady, tak toto je právě oblast, na kterou se musíme zaměřit. Aby se nám podařilo vyrovnat se s těmito problémy, musíme mít flexibilní typy studia a zajistit, aby tyto typy studia byly dobře přizpůsobeny potřebám trhu práce. Kdekoliv máme nové příležitosti, musíme, musíme je využívat k tomu, abychom mohli občany správně vracet na trh práce. Myslím si, že odborné vzdělávání je velice důležitým zdrojem já nebo naše frakce bude také předkládat nějaké pozna- pozměňovací návrhy. Myslíme si, že eh, ta nadace odborného vzdělávání, o té jsme už hovorili, hovořili dříve, tak pokud jsem to správně pochopila, ona bude pořádat konferenci, která se bude zabývat sociálním začleněním takže si myslím, že tady se vlastně eh, překrývají tyto oblasti. Právě eh, osoby, které se zajímají o tu nadaci odborného vzdělávání, velice často se zabývají také tím profesním vzděláváním a touto spoluprácí. Děkuji vám, říká paní předsednikyně. Má slovo pan Kozlovsky. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat paní Hirsch a poblahopřát k této výborné zprávě o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. Když se podíváme na kontext strategie EU 2020, tak si myslím, že jde o velice dobře vypracovaný dokument, kde se dají vysledovat ty budoucí směry vývoje. Z této zprávy je vidět, že je třeba, abychom nadále se snažili co nejvíce odborné vzdělávání přizpůsobit výzvám. Jako stínový zpravodaj bych se chtěl zeptat, nebo spíše požádat paní zpravodajku o to, aby mé připomínky začlenila do této zprávy. Myslím si, že bychom měli zdůraznit důležitost partnerství mezi místními samozprávami, podniky, a podniky, protože to jsou právě velice důležitá partnerství při přizpůsobování odborného vzdělávání potřebám trhu. Myslím se, že bychom se také měli zaměřit na odborné vzdělávání v oblasti jaksi pěstování podnikatelského ducha. Eh, naše společenství by mělo podporovat občany v tom, aby se zapojili do celoživotního vzdělávání, takže si myslím, že eh, takovéto body bychom do té zprávy měli zahrnout. Také bychom tam měli zmínit nějakou třeba hodnotící metodu, hodnocení a posuzování odborného vzdělávání. Také bychom měli eh, vypracovat flexibilnější pravidla pro řízení eh, sociálního fondu, protože tam lze také nalézt nějaké nové cesty pro financování odborného vzdělávání. Já jsem si jistý, že moje připomínky ještě dále doplní tu zprávu a jinak ta zpráva je velice kvalitní. Ještě jednou bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Děkuji. Merci, madame la présidente. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Můj kolega Emily Joinen se dnes bohužel nemohl dostavit a omlouvá se za to. A já tak předložím stanovisko jeho, jeho jménem. My jsme příznivě nakloněni této zprávě, myslíme si, že se ubírá správným směrem a pojednává o těch nejdůležitějších tématech eh, eh, toho odborného vzdělávání, ale myslíme si, že několik témat by mělo být ještě mm, ještě zdůrazněno, takže chceme, aby odborné vzdělávání bylo zdarma a aby bylo určené všem. Chceme zdůraznit, že mladí lidé mají určité problémy na pracovním trhu a měli bychom tedy přikládat zvláštní význam těmto mladým lidem a jejich odbornému vzdělání. Je také důležité, abychom to propojili se strategií Evropa 2020. Ten název Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020 Takže já jsem říkala, měli bychom s touto zprávou spojit dvě věci. Za prvé bychom měli zdůraznit význam toho, aby podniky investovaly do odborného vzdělání svých zaměstnanců. Není to jenom odpovědnost jednotlivých lidí, ale musí ta odpovědnost být sdílená, protože podniky by měly být zainteresované na financování tě, této činnosti, protože každopádně se bude jednat o schopnosti zaměstnanců tohoto podniku, odborné vzdělávání a programy pro vzdělávání musí být vyvíjeny v úzké spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, zvláště to jsou různá školská zařízení, odbory, ehm, zástupci zaměstnanců a tak dále. Pokud jde o formální a neformální práci, tak my jsme předložili několik pozměňovacích návrhů v tomto smyslu. Také bychom chtěli zde se podělit o zkušenosti z Dánska, eh, z Anglie a dalších evropských států, takže bychom chtěli vyzvat i ostatní, aby v budoucnu na, uskutečnili reformu školství. Tato reforma, nebo lépe řečeno tato zpráva, by měla být výzvou, abychom eh, také dbali na lepší odborné vzdělávání. Děkuji. Děkuji. <clears throat> Prosím, paní Harkin. Děkuji. A děkuji za slovo. Jenom stručně chci pogratulovat eh, k této zprávě. Všechno je tady řešeno tak, jak by mělo být. Jedna či dvě poznámky. Ráda vidím, že tady uh, Hovoří paní zpravodajka o tom, aby o té nutnosti eh, eh, uznávat neformální i informální způsob eh, vzdělávání a dovedností. A také v odstavci 24, kde se hovoří o kodaňském procesu a ty odkazy jsou klíčové, protože je to věc celoevropská, která umožňuje mobilitu a která umožňuje umožňuje občanům, aby se eh, stěhovali a měli společný referenční rámec, co se týče odborné přípravy. A ještě dvě věci. Eh, odborná příprava online, o tom já příliš nevím, ale v kontextu modulární odborné přípravy eh, Omlouvám se, já se snažím zajistit si let domů, všechno bylo zrušeno, takže se omlouvám za telefon, ale eh, je dobré, že zde hovoří též o vyváženosti práce a osobního života a souhlasím i s to tím systémem poukázek v rámci Evropského sociálního eh, fondu a jak tyto poukázky lze využít. Je to vynikající zpráva. Děkuji paní zpravodajce. Eh, poprosila bych pana Delgáda za komisi, prosím. Good afternoon, thank you, chair. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Uh, tento dokument, který připravujete, navazuje na naše sdělení, které bylo přijato 1. 2. Eh, tohoto roku a příští týden bude důležitý, protože ministři eh, mají, kteří se odpovědně za tuto věc, se setkají v Brugách vítáme tuto, tento návrh zprávy, protože i to, jak hodnotí celou problematiku, je v souladu s, naší, s naším pohledem a revizí, který navazuje na dlouhodobou koncepci odborné přípravy v rámci strategie 2020 Evropská unie 2020 a v rámci toho vzdělávání odborná příprava 2020 a zde vypichujete ty hlavní věci e, potřeba takového e, vzdělávání, potřeba kvality, jedno z hlavní, jedna z hlavních věcí, kterou jsme se zabývali, je e, potřeba větší přitažlivosti v, v době vysoké nezaměstnanosti, aby tato vzdělání a odborná příprava byly atraktivní, ale vypadá to, že se eh, jak si nesetkávají na trhu práce ta dostupná pracovní místa s dovednostmi a odborní odborného vzdělání. Některé profese jsou méně atraktivní a není to jenom otázka platu, takže si myslíme, že je třeba z Uh, je třeba zajistit vysokou eh, eh, kvalitu té odborné přípravy, řemeslné přípravy, eh, a aby tyto typy vzdělávání a profesí byly více oceňováni. <coughs> Další věc, která byla řádně zmíněna je prostupnost. Pokud nebudeme mít prostupnost s jinými sektory vzdělávání, pokud nebudou odstraněny překážky mezi <clears throat> vyšším vzděláním a odbornou přípravou nebude odborná příprava atraktivní a nebude eh, odpovídat potřebám eh, pracovního trhu dvě konkrétní připomínky, které se navazují na vaše návrhy. Podporujeme výzvu k větší mobilitě. Velmi jednoduchá čísla. Transnárodní mobilita v Evropě je kolem 5 Program Leonardo da Vinci eh, z toho činí asi 2%, takže jsme velmi daleko od cíle eh, v rámci eh, eh, sektoru vysokého, pardon, vysok, vyš, vyššího vzdělávání, který je 20% této mobility. Jsme také daleko od cíle nabídnout všem takovou možnost. Takže uh, ta výzva, aby všichni studenti měli tuto možnost, eh, eh, tuto výzvu vnímám jako eh, výzvu k tomu, aby to bylo aby to bylo skutečně dostupné pro všechny, aby se posílila mezinárodní mobilita komise. Uh, navrhne určitou eh, hranici či laťku pro tu nadnárodní mobilitu v rámci odborné přípravy a doufáme, že nás Evropský parlament v této ambiciozním cíli podpoří. Další poznámka eh, otázka eh, poukázek na další odborné vzdělávání a přípravu. Poslední informace, které máme a výzkumy ukazují, že v době krize s snižují společnosti dostupné prostředky pro další vzdělávání. To je něco, co je neblahý trend z našeho pohledu. Prostě společnosti ruší kurzy a další vzdělávání a tím se vlastně nedostáváme z té krize, jak bychom měli, protože když se sníží investice do uh, vzdělání a odborných dovedností, tak se obtížněji budeme dostávat z krize. Je to eh, krátkodobé a krátkozraké řešení, které potom eh, ohrozí dlouhodobou zaměstnanost a eh, úloha sociálního fondu je klíčová Eh, v tom smyslu, že je třeba se zaměřit na reakci na potřeby pracovního trhu. A poslední věc je spíše otázka eh, k bodu 11 dlouhodobé celoživotní vzdělávání a jakýsi kontrolní seznam k tomuto celoživotnímu vzdělávání. Eh, zdá se nám, že tady chcete, aby to bylo jaksi šito na velikost v, e, jak si něco, co by vlastně odpovídalo všem, jedna velikost pro všechny, ty, kteří jsou na začátku či na konci své kariéry. Mohlo by to být velmi obtížné vytvořit takový kontrolní seznam a chtěl bych vědět, co vlastně konkrétně po nás chcete. Děkuji a nyní dám slovo paní Herš, aby zareagovala. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Vorschläge. Ähm, viele Punkte. Ano, děkuji. Děkuji za vaše návrhy a připomínky. My tyto body sem e, zapracujeme, takže já budu ráda za vaše pozměňovací návrhy. Ten text je trošku kratší, než jsme chtěli, ale já si myslím, že ho můžeme ještě o něco rozšířit a měli bychom to udělat. Pokud jde o tento seznam, máme například Europass, který byl velmi úspěšný, protože je ve všech jazycích a může se stáhnout z internetu, může se použít snadno. Například se použije pro sestavení životopisu. Takže je to důležité v oblasti celoživotního vzdělávání. Mělo by tam být něco, co by se mohlo stáhnout z internetu, byla by tam řada otázek a ten člověk by odpovídal ano či ne. Například tam by byly takové otázky, jestli se člověk vzdělával po tom prvním vzdělání, co měl. Pokud by ta odpověď byla ne, tak je zcela jasné, že eh, by člověk měl pokračovat ve svém vzdělání. Pokud by odpověděl ano, tak by tam následovala další otázka. Například bychom se zeptali na počítačovou gramotnost, na jazyky, a mohlo by to být také specifické pro různá odvětví, pro zdravotnictví, pro um, počítačovou um, oblast a tak dále. Takže člověk by mohl vidět, jaké jsou jeho možnosti a mohl by se více vzdělávat. A mohl by si také uvědomit, kde má ty největší mezery, kde by ještě potřeboval na sobě zapracovat a vyhledat si nějaké vzdělání. Samozřejmě to je první krok. Tím druhým krokem, tak to bude toto všechno konsolidovat pomocí specializovaného poradenství, například na pracovišti nebo jinde. Ale byl by to dobrý první krok k tomu, aby zaměstnanci mohli zjistit, jak na tom jsou, jakou mají kvalifikaci, kde mají ještě mezery a kde by ještě mohli na sobě zapracovat a vzdělávat se. Takže tak jsme to mysleli s tím seznamem. Děkuji. 14. prosince lhůta na pozměňovací návrhy, ty budou projednány 20, 24. a 25 ledna a 15. března, 25. Eh, eh, března přijato a 16. března ve výboru. Tím eh, končíme dnešní zasedání. Příští jednání 24. první v 15 hodin. Děkuji všem a doufám, že dorazíte bezpečně domů.